Já bych vám chtěl připomenout způsob, jakým budeme dnes postupovat. Nejprve bych chtěl uvítat paní Ursulu van den Leyen, která se dostavila na otevřenou diskusi s naší skupinou. Já učiním krátký úvod a předám několik poselství ze strany skupiny, potom předám slovo paní Ursule van den Leyen asi na 15-minutové vystoupení aby mohla učinit takový úvod, úvodní vystoupení, potom jednotliví hlavní zástupci delegace vnitrostátních skupin budou připravovat tedy eh, odpověď, potom budeme mít minutu na odpověď a potom případně ještě další 30-minutové vystoupení pro další objasnění a ve chvíli, kdy projdeme tedy ty otázky od všech vedoucích delegací na vnitrostátní úrovni. Potom budeme brát otázky ze sálu s cílem, abychom se tedy skutečně vešli do toho limitu 1,5 hodiny, protože paní Van den Leyen má dnes opravdu velmi nabitý program. Paní tedy případná budoucí předsedkyně, vítáme vás zde na půdě Evropského parlamentu, který je skutečně takovým bícím srdcem EU. Parlament skutečně byl zvolen na základě občanského přístupu, který se nebojí Evropy, který naopak chce Evropu budovat a myslí si, že Evropa je skutečně místem řešení a lidé čekají velmi mnoho od evropských institucí, mnoho věcí, samozřejmě nepůjde samo od sebe. Musíme zde mít silné závazky z vaší strany i ze strany Evropské komise. Vaše závazky musí odrážet také ty, které jsme vzali na sebe my před našimi voliči a tato obroda, o kterou usilujeme, samozřejmě tedy je otázkou mužů a žen, kteří budou schopni spolupracovat zejména na základě silných politických podnětů, které se budou týkat některých hlavních bodů, které bychom chtěli zdůraznit. Voliči ještě nikdy v Evropě nebyli tak mobilizováni při hlasování jako tentokrát a my si myslíme, že je to skutečně velmi dobrý okamžik pro to, abychom reagovali na to nové vzepětí demokracie a Budeme také tedy usilovat o uspořádání konference o budoucnosti Evropy. Půjde o demokratizaci nejenom volebního postupu, ale také demokratizaci fungování EU a tato konference, domníváme se, by měla být postavena v rámci určité ústřední úlohy EP v Evropě, samozřejmě s účastí Rady, Komise a občanské společnosti a občanů jako takových. Evropa se musí stavět také na eh, přísných hodnotách, protože na těchto hodnotách byla budována od samého počátku a zde tedy hlavní úlohu sehrává právní stát. To je opravdu uhelný kámen naší činnosti, protože nestačí abychom v podstatě poukazovali na nedostatky v dodržování právního státu, ale musíme dbát také právě na to, aby byla práva dodržována, aby zde byla rozmanitost možných přístupů a voleb ze strany mužů a žen bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost, pohlaví a další aspekty. A je skutečně třeba, abychom měli tedy opravdu stejné záruky a stejnou intenzitu, čili ta konference pro demokratizaci by měla právě stanovit otázku přísného dodržování právního státu ve všech členských státech. Za třetí, Evropa také se musí budovat na základě nového vzepětí týkajícího se udržitelnosti a konkurenceschopnosti Měla by nejenom plnit velké závazky týkající se například otázek v životním prostředí a neutrality, která je požadována pro rok 2050, ale také zajistit prosperitu a kvalitu života. Čili je třeba, aby Evropa byla konkurenceschopná, aby byla udržitelná a sociální. A velké závazky musí tedy také potom vyústit v náležité politické přístupy, politická rozhodnutí. Musíme být ambiciózní. Naše skupina se domnívá, že pro rok 2030 cílem Evropské unie musí být 55 snížení skleníkových plynů například. A v tomto kontextu Evropa musí také umožnit digitální transformaci nejenom tedy v té ekologické oblasti, jak už jsme o ní hovořili, ale právě i v oblasti digitální. Jde tady o svrchovanost EU v oblasti konektivity, v oblasti propojování. Jde tady také o otázku kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence a naší schopnosti stát se skutečně tedy takovým zdrojem inovací, aby evropské podniky se mohly v Evropě rozvíjet, aby nemuseli opouštět evropské území, aby mohli pokročit dále. Pokud jde o oblast obrany a bezpečnosti, já vím, že zde hovořím mm, s někým, kdo je o tom jistě hluboce přesvědčen. Je třeba, abychom pokročili ve spolupráci v oblasti eh, obrany mezi členy EU. Navíc Evropská unie se také musí eh, zapojit do sousedských vztahů, jak na jihu, tak na východě a eh, napomáhat zemím, které se zavázaly k rozvoji demokratických zásad. A pracovní metoda je také velmi důležitá pro to, abychom pokračovali ku předu účinně. Důležité je, aby komisaři skutečně byli eh, politickými podněty a v posledních letech se stávalo, že se objevily určité pochybnosti, pokud šlo určitá jmenování, která byla spochybněna i na těch nejvyšších stupních zprávy. My tedy z vaší strany očekáváme opravdu velmi silná rozhodnutí, rychlá rozhodnutí a můžete s námi skutečně počítat, můžete počítat s naší podporou, aby byly odmítnuty případně tedy ty osoby, které neplní eh, náležitě požadavky na komisaře. Naše skupina chce být skutečně jaksi Eh, někým, kdo bude velmi důrazně podporovat práci komise a doufáme, že se nám podaří opravdu sehrát ústřední úlohu. Eh, paní Margaret Bergestader skutečně zde má velmi důležitou úlohu také, pokud jde o pracovní program komise spolu tedy samozřejmě s předsedkyní nebo s předsedou komise a má také zajišťovat velmi tedy důležitou oblast v oblasti hospodářské, sociální a klimatické. To je tedy několik takových základních myšlenek, které jsme vám chtěli předat. Naši kolegové ještě tyto myšlenky dále doplní. Očekáváme, že komise předloží ctižádostivý program a můžete si být jistá, že opravdu budeme tedy po vašem boku, abychom vás podpořili. Ano, děkuji mnohokrát. Merci beaucoup de... Děkuji mnohokrát za to, že jste mě přijali. Je to pro mě potěšení a také děkuji za možnost eh, naslouchat a vyslechnout eh, vaše přání o tom, čeho byste chtěli dosáhnout během vašeho mandátu. A také vám vysvětlit, kdo jsem, pokud začnu svou osobou a potom se pokusím odpovědět na vaše otázky. Tak já jsem se narodila v Bruselu. Strávila jsem zde 13 prvních let svého života v Tervurenu. Chodila jsem do evropské školy a od samého počátku jsem vlastně nasávala evropského ducha, protože jsem byla s francouzi, s nizozemci, s Itali v evropské škole a také i Němci. A teď už je tam mnohem více národností v evropské škole, to vím dobře, ale toto byl můj první dojem z naší Evropy. Když mi bylo 13, tak jsme se přestěhovali do Německa. Tam jsem dokončila školu, začala jsem studovat ekonomii s mírným úspěchem, potom jsem přešla na medicínu, jsem lékařkou a pracovala jsem v nemocnici. Pracovala jsem i ve výzkumu. Mám i velké zkušenosti, pokud jde o zdravotnická témata, ale nyní přeskočím k politice a budu odpovídat na veškeré otázky, které se týkají mé osoby. Dovolte mi nejdříve zmínit eh, skvělou myšlenku, kterou ze srdce podporuji se vším přesvědčením, tedy myšlenku o konferenci o budoucnosti Evropy. Je to skvělá myšlenka, protože pokud eh, dojde k tomu hlasování pro Evropskou unii s výrazným poselstvím našich občanů, kteří si přejí jednotnou, silnou a otevřenou, konkurenceschopnou Evropskou unii pro budoucnost. Ale my také víme, že panuje skepse. A nejlepší způsob, jak eh, mluvit s lidmi, vést s nimi dialog, je právě tato cesta. Já bych byla poctěna převzít tuto myšlenku, abychom vedli proces, abychom všichni společně vykročili ven a vedli tuto diskusi v regionech, v městech, v obcích, na vesnici, kdekoliv jste. Diskusy o budoucnosti Evropy, abychom naslouchali lidem a abychom náměty přinesli zpět. A potom budeme mít ten vznešený úkol nalézt, co jsou hlavní témata. Vyskytne se spousta různých námětů a společně se zavážeme, že se přeneseme na evropskou roveň iniciativy a pokud možno i legislativu. A proto to ráda zpracuji a zahrnu to do svých politických základních námětů. Evropská unie se opírá o zásady. Chong. Thank you for this uh, uh, introduction. Ano, děkujeme za tato úvodní slova. Já myslím, že tady už máte určitý základ, určitou představu, jakým způsobem hodláte postupovat, jaké jsou vaše závazky a teď bychom mohli začít tedy otázkami a odpověďmi. Začneme s Stefanem, prosím. Já skutečně vždycky vezmu tedy přednostně ty vedoucí národních delegací, takže prosím, Stefane. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát paní ministrině za toto velmi demokratické vystoupení. Já bych vám chtěl položit několik přesných otázek a jsem opravdu velmi rád, že tady zazněly od vás určité informace, určitá oznámení Víte, že ty volby proběhly velmi zvláštním způsobem, už jenom tím, že se zvýšila účast a také jsme dostali tedy jasná poselství od evropských občanů více Evropy, zelenější Evropu, větší transparentnost, více demokracie, a tady bude skutečně třeba, aby veškeré instituce, parlament, rada a také komise mohly velmi rychle předložit návrhy, kterými budou schopny reagovat na požadavky občanů. A to je něco velmi naléhavého a sdílíme to tedy v Evropě spolu s našimi občany. Pokud jde o ty otázky životního prostředí, já opravdu vám velmi gratuluji k těm návrhům týkajícím se dekarbonizace v roce 2050 a také tedy ta dekarbonizace ekonomiky. Chtěla, chtěl bych se také zmínit o té otázce klimatické banky, o které jste tady hovořila, zejména tedy důležité, pokud bychom chtěli nějakým způsobem lépe pracovat s finančními prostředky Evropanů, Půjde případně možná také o vytvoření určitých ekologických a sociálních standardů v rámci eh, budoucích sjednávaných dohod, například v rámci Mercosuru. Tady se přece jenom projevují určité obavy ze strany některých občanů, některých profesních skupin, pokud je také o způsob, jak tyto věci budou probíhat. A druhá otázka je možná trošičku specifičtější, týká se zejména demokracie já jsem říkal, že čekáme větší transparentnost. Podpořila byste tedy eh, kandidátní listiny, na kterých by byli kandidáti z různých zemí. To je věc, která v podstatě by se měla také objevit v rámci té konference, eh, která byla navrhována, protože jsme měli právě v podstatě tři eh, dny dlouhého čekání, pokud jde o určení těch, kdo se stanou kandidáty na nejvyšší funkce v Evropě a to skutečně neudělalo zrovna dobrý obrázek ve vztahu k občanům. Takže skutečně si myslím, že ta otázka transparentnosti týkající se demokratických zásad je něco nesmírně důležitého, co nám leží na srdci v rámci této skupiny. Ano, já vám mnohokrát děkuji. Já se pokusím vám odpovědět ve francouzštině. Vy jste zde vysvětlil určitá témata, na kterých se můžeme spolu shodnout. Já bych se chtěla zmínit o těch obchodních dohodách Trade Agreement. To je, myslím, nástroj, který je velmi důležitý pro eh, to, abychom mohli vlastně naše zásady, naše hodnoty dostat tedy na území jiných zemí. Samozřejmě tady máme ekonomické zásady, to je zcela podstatné, pochopitelně, ale to má tedy i určitou další cenu a to jsou právě ty naše normy, naše hodnoty. Eh, skutečnost, že tolik zemí chce uzavřít obchodní dohodu s námi, ukazuje, že je to respektováno a že je to vítáno a to je velmi pozitivní věc. V případě, kdyby to nebylo dodržováno v rámci té obchodní dohody, myslím si, že eh, pacta suncia vanda, to znamená, že pokud máme uzavřenou určitou dohodu, je třeba opravdu tu dohodu dodržovat a nebo je třeba z té dohody vystoupit. A to je skutečně má odpověď. My nikdy se nebudeme vzdávat svých hodnot, naopak tedy bychom eh, se vymanili z eh, nějakých aktů, které by takto fungovaly. Kandidát and <laughs> transnationalists. But I'm going to speak on in English. Ale teď tedy ještě se vrátím k těm špicn kandidátům. Já samozřejmě vím, že to bylo velmi těžké, že to nebyl nejlepší start, který jsme tady měli společně, je to pravda. A jsem přesvědčena o tom, že i přesto, že věci proběhly tak, jak proběhly, takže to skutečně zahájilo skutečný proces. A, a ten proces, jak si máte i vy ve svých rukou, má ho také ve svých rukou rada, čili já skutečně půjdu tou cestou, abychom opravdu zde měli tedy tu podporu těch obou skupin, tedy rady a e, Evropského parlamentu. Dostávám signály z rady, že zde skutečně je tato vůle opravdu nastavit věci tak, aby probíhal dialog a já budu naslouchat myšlenkám a rozhodně tedy půjde o to, abychom jaksi získali tu podporu. Je tady celá řada věcí, které jsou velmi pozitivní. Myslím si, že skutečně půjde o to, abychom věci připravili dostatečně včas, abychom si v podstatě připravili určitý model, který schválil Evropský parlament, který schválila Rada, který už je opravdu vyzrálý a který má určitou vnitřní logiku a který bude plnit náležitý účel. Ano, děkuji mnohokrát teď Katrin. Welcome. Děkuji Katrin za Libdem. Jako vedoucí největší liberálně demokratické delegace všech dob z Spojeného království vás chci ubezpečit, že jsme tu proto, že jsme vedli kampaň, aby byl Brexit zastaven. A jsme skutečně, se stydíme se za naši vládu téměř trvale. A já bych vám chtěla poděkovat za vaši podporu, za možné prodloužení lhůty. A chci vás poprosit o tolerantnost, trpělivost a schopnost snášet ty naše interní problémy. Ale hlavní důraz mé otázky je, že vy jako předsedkyně komise budete odpovídat za strukturalizaci jednotlivých eh, složek komise. A já bych si přála slyšet, jaké jsou vaše priority. Vy jste mluvila o klimatické změně, jak je to důležité, ale je to bio, ztráta biodiverzity, ochrana moří. Je tu také udržitelná, kvalifikovaná ekonomická aktivita, kterou je třeba vyvažovat. A samozřejmě lidská práva a rovnost. Jak budou vypadat vaše priority, aby ti, kteří nás sem zvolili, zejména v oblasti životního prostředí, aby tyto věci byly odraženy ve vašich prioritách, až budete vytvářet svou komisi. Díky, Katrin. Děkuji. Za prvé, co se týče Brexitu. Všichni to víme. A chceme, abyste tu zůstali, ale víme, jak vypadají skutečnosti. A je strašně důležité, aby cesta, jak to bude pokračovat, věřím v dobrý vývoj, ale pokud dojde k Brexitu, tak jsem přesvědčena o tom, že je klíčové, jaký bude postoj a jaký bude tón, pokud nastane Brexit, protože Brexitem nic nekončí. Brexitem něco začíná. Začínají budoucí vztahy. A to má zásadní význam, abychom měli kvalitní spolupráci a dobré vztahy. A stále věřím, že zůstanete. A teď chci říct si to druhé. Je v našem zájmu, aby vy jste si ty věci vyřešili. Máme dohodu, která zatím nebyla podepsána obou stranách, ale máme také tu pojistku, a myslím, že je to dobrá dohoda, ale je to vaše odpovědnost a váš výsostný úkol. To je můj postoj k Brexitu. Bod číslo dvě. Dvě věci byly rozhodnuty o kolegiu komisařů zatím. Jednou z nich je, že Franz Timmermans bude prvním místopředsedou komise bude mít, Margarete Vestager bude mít také silné postavení, protože odvedla skvělou práci a myslím, že si to zaslouží ještě důraznější podporu. A to jsou zatím jediné věci, které jsem zatím rozhodla. A potřebuji tedy volbu parlamentem a potom začnu vytvářet eh, důrazy v a začnu tedy budovat komisi. A přeji si takovou komisi, která bude půl na půl složená z mužů a žen a chci, aby vždy předsedové vlád a prezidenti předložili návrh jednoho muže a jedné ženy, aby vždy navrhli dvě osoby do funkce. Děkuji, Katrin. Prosím. Budu hovořit španělsky, když dovolíte.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 v případě Evropské unie, omlouváme se za technické problémy, Jde samozřejmě o to, aby vlastně byl garanti, aby byl opravdu zaručen právní prostor a právní ochrana v celé Evropské unii. Proto, aby Španělé mohli důvěřovat Evropské unii. A proto se vás chci zeptat, vy můžete zajistit, nebo už jste hovořila, nebo debatovali jste o nějaké možnosti, jak zajistit, že společný právní prostor bude fungovat stejně jako evropský zatykač a všichni ho budou respektovat respektovat. A poté, jakým způsobem se postavíte k dohodě Mercosur, protože já si myslím, že dohoda Mercosur je velmi dobrou dohodou, eh, funguje a jak jistě víte, tak v DNA této skupiny je závazek dodržovat tuto dohodu a opravdu chci vědět, jakým způsobem vy zajistíte, že ta dohoda bude dodržována, že vlastně ne, nedojde k paralizaci obchodních vztahů se zeměmi Mercosuru. Děkuji, děkuji vám za vaší otázku, která se týká právě právního státu a myslím si, že i to je důkazem toho, jak důležité je to, co jsem říkala na začátku. To znamená, že potřebujeme opravdu široký a dobře fungující systém dohledu a monitoringu nad dodržováním zásad právního státu, tak abychom si uvědomovali také, k jakým deficitům nebo jaké deficity v jednotlivých členských státech existují. Chci říci, že Díky tomu si také lidé uvědomí, že principy právního státu jsou opravdu důležité. Ve chvíli, kdy se jimi budeme zabývat opravdu pravidelně na pravidelné bázi, abychom se k ním prostě nevraceli jenom občas někdy ve chvíli, kdy dojde k problému. V podstatě nechceme, aby celý ten systém byl spochybňován. A to je přesně ten správný systém, který já podporuji a chci, aby tedy fungoval. Proto jsem o tom hovořila také na začátku. To znamená, že já opravdu vím věřím v náš soudní systém, naší justici a rozhodně udělám všechno pro to, co bude třeba, aby dobře fungoval. Co se týče Mercosuru, já už jsem hovořila o dohodách o volném obchodu. Mercosur je příkladem toho, že se může podařit v podstatě společně k jednomu stolu dostat státy z různých zemí, které v podstatě se nějakým způsobem spojí a k něčemu se zavážou. To je přesně to, co jsme říkali na začátku. Ve chvíli, kdy do, do, podepíšete nějakou dohodu, tak eh, vlastně ji přivedete k životu a musíte se jí držet a musíte tedy se držet těch závazků, které jsou součástí té dohody. A to je přesně to, co je vlastně součástí i této dohody dohody o volném obchodu. To znamená, že ano, my jsme se podpisem této dohody k něčemu zavázali a proto je třeba také vnímat tuto dohodu jako zcela stěžení a ve svém jednání a činech tedy jednat také eh, odpovídajícím způsobem. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o klimatické neutralitě, tak musí platit i v tomto kontextu. Děkuji. Dita Chranzová. No, děkuji mnohokrát, paní ministrině. My jsme podstatě v poslední době zažili v Evropě eh, určitý rozpor mezi východem a západem. Mnoha otázek se to týkalo kvality, například potravinářských výrobků, energetiky a vysílání pracovníků. A máme určitý pocit, že některé minulé návrhy legislativní skutečně nezohlednily praktické rozdíly mezi různými členskými státy já si myslím, že teď skutečně nastal čas, abychom se snažili překlenout tyto rozdíly a budeme potřebovat instituce, budeme potřebovat Evropskou komisi, která je schopná dívat se na problémy z, z různých stran aby zde nebyla tedy dále ta propast mezi bývalými a staršími a novějšími členskými státy, abychom skutečně jaksi jednali jako jednotná Evropa. A jsou tady tedy určité návrhy, legislativní návrhy komise, budou teď tedy skutečně přihlížet k zájmům občanů všech členských států a jakým způsobem zajistíte, že všechny hlasy budou skutečně slyšet rovnoprávně. A moje druhá otázka se týká jednotného trhu. Vy jste již hovořila o tom, že tedy zde máte určité představy, ale já bych v podstatě chtěla slyšet, že skutečně jedním z důležitých cílů bude tedy dokončení tohoto jednotného trhu pro Evropskou unii a že vy tedy skutečně byste měla být takovou hnací silou pro to, aby se k tomuto cíli dospělo. Děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát. Ano, já stejně jako vy vnímám, že tady může být určitý rozdíl východ, západ, eh, sever, jejich z různých důvodů. Ale jeden z mých hlavních cílů, jedna z mých hlavních priorit je skutečně tyto věci překlenout, tyto rozdíly překlenout protože já jsem opravdu měla příležitost být často eh, v zahraničí a vím, že potřebujeme mít jednotnou Evropu, která hovoří jedním hlasem, aby skutečně byla schopna tedy přinést kvalitní výsledky. Čili to má velký význam a já si myslím, že v podstatě minulost ukazuje, že máme například eh, různé tedy přátelské vztahy. Já jsem byla v Německu odpovědna za pracovní otázky v době, kdy třeba Polsko eh, přistupovalo tedy eh, a mělo přístup k pracovnímu trhu v Německu. Byla jsem také ministriní obrany a tam jsem si velmi uvědomovala zvláštní situaci a solidaritu, která je nutná v takovém případě. Já věřím v subsidiaritu, myslím si, že to je velmi důležitý bod, ale není zde žádný rozpor se solidaritou mezi různými členskými státy, eh, proto abychom získali opravdu tu schopnost být jednotní a abychom takto jednotně mohli řešit důležité problémy. A je tady ještě jeden takový okamžik, který bych chtěla zúraznit, pokud jde o životní prostředí. Tady v podstatě máme různé ty výchozí pozice. A například já vím, že je třeba velmi investovat do transformace, kterou to sebou nese. To vím si z německého prostředí. Čili skutečně vytvořit v podstatě určitý fond pro globalizaci, fond tedy, který má právě na starosti i ty ekologické otázky, to je nesmírně důležité. Musíme zde skutečně získat na svou stranu všechny členské státy, abychom zde mohli pokročit dále. A pokud jde o jednotný trh a tento cíl ano, skutečně je třeba dokončit jednotný trh, protože to je v našem vlastním zájmu, abychom byli silnější na mezinárodní, v celosvětové scéně, v oblasti konkurence, abychom byli schopni skutečně mít i tu unii v kapitálové oblasti, pak budeme mít skutečně jaksi eh, tu sílu, kterou potřebujeme a já se toho tedy jistě chci zhostit. Nikola, prosím. Vážená paní von der Leyen, jsem opravdu velmi ráda, když říkáte, že ta konference o budoucnosti Evropy, to znamená ta konference eh, o demokratické reformě Evropy, je vaší srdeční záležitosti. Nicméně ty vaše návrhy mě připadají hodně eh, vágní. Já si myslím, že my musíme mít nějakou přesnou představu o tom, jak by to mělo vypadat. To znamená, že tady my jsme sledovali, jakým způsobem se vlastně vůbec eh, pracovalo v komisi v posledních měsících a my, stejně jako mnoho občanů Evropské unie jsou dost eh, skeptičtí a vlastně zklamaní těmi postupy. Proto já chci vědět něco o tom, jak vy se budete angažovat v souvislosti s touto konferencí. Bude existovat nějaký transnárodní seznamy s nějakými špicen kandidáty nebo eh, jak, eh, jaký postup k tomu zastávají národní parlamenty. Prostě jde mi o provádění Lisabonské smlouvy ve chvíli, kdy hovoříme o zmenšení Evropské komise. Máte tu podporu, je velmi dobré, že se chcete angažovat a podporovat principy právního státu, samozřejmě inovace, digitalizace, to je pro nás všechny velmi důležité, ale tady zůstáváte velmi nekonkrétní. Hovoříte, ano, potřebujeme postup, který bude fungovat i preventivně ve všech členských státech, ale ve chvíli, kdy zjistíme nějaký defekt, nějaký nedostatek, tak jak to bude vypadat se sankcemi nebo s nápravou, eh, protože tady hovoříme i také o digitálních právech našich občanů, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o inovacích a nových technologiích. To znamená, jak si to konkrétně představujete? Jak by to mělo vypadat? konference o budoucnosti Evropské unie hm, proto, aby byla úspěšná, musí, musí vycházet z toho předpokladu, že si budeme otevřeně naslouchat a budeme mít k sobě důvěru. To znamená, co si myslíme a co od toho očekáváme. To znamená, že ve chvíli, kdy k tomu budeme přistupovat se respektem a budeme eh, plně respektu také naslouchat, tak si myslím, že to určitě dobře dopadne. To samozřejmě neznamená, že i interně musíme splnit naše úkoly. Hlavně ten druhý, ta druhá část, kterou jste zmínila, to znamená celý ten proces špicenka kandidáta a jakým způsobem tedy budeme přistupovat k těm nadnárodním seznamům, tak to je samozřejmě zcela stěžení eh, rozhodující, tedy oblast, ve které má parlament a komise rozhodovací pravomoci. To znamená, tady se musíme dohodnout, jak budeme postupovat. Ano. A proto také ta debata v Evropském parlamentu už je tak daleko co se týče jaksi parlamentu, respektování parlamentu a spolupráce s parlamentem, no ta souvisí mimo jiné s tím, že já se rozhodně chci držet toho, co je v interinstitucionálních dohodách z roku 2010, tady v dohodách mezi parlamentem a Evropským Evropskou komisí. Pro mě to znamená rozhodně prezence, přítomnost, to znamená ve chvíli, kdy výbor se vě, většinově rozhodne, že chce, aby za nimi přišel nějaký komisař, no tak to musí být samozřejmostí. To přece znáte také z vašich národních parlamentů. To znamená, musí to být vnímáno jako samozřejmost, že komisař přijde. A také si myslím, že ve chvíli, kdy hovoříte například o nějaké zprávě z vlastní iniciativy, kterou předkládá Evropský parlament, to jsou zprávy, za kterými stojí tvrdá fakta a mnoho měsíců práce. My přece víme, jak dlouhý proces zatím je, tak se nemůže stát, že se to někde, že se to bude zpracovávat pouze v rámci jaksi nějakých malých Eh, oddělení, právních oddělení, ale musí to prostě vést ke společné debatě také s komisaři, k otevřené debatě. To znamená, že to musí být společná práce, společný diskurs, takže toto je rozhodně něco, čeho se chci držet, takovou představu mám a respektuju ji. Omlouvám se, už, už, už hovořím příliš dlouho. Do, dobře, dobře, v pořádku, tak další, protože samozřejmě jinak bychom v tuto chvíli začali zabíhat do velmi velkých e, detailů a mm, mohlo by se to přetavit v nějakou národní debatu. Malek, prosím. Děkuji za IFD delegaci. Bych byl rád, kdyby se hovořilo také o transparentnosti, protože nehovoříme tady pouze o té konferenci o budoucnosti Evropské unie a špicen kandidátek, ale souvisí to se všemi legislativními postupy a procesy. To je samozřejmě velmi složité i pro národní parlamenty. To znamená ve chvíli, kdy v podstatě hovoříme o těch rozhodovacích procesech, protože my se snažíme i našim občanům vysvětlit, co se děje. Pro nás, pro obnovu Evropy, my chceme v podstatě zajistit řádné přemostění mezi Evropskou unii a našimi občany a občankami. Proto je pro mě zcela zásadní to, co tady děláme. A my víme, že spousta těch dokumentů je v podstatě omezeným způsobem interpretovatelná nebo vysvětlitelná pro naše občany. Máme spoustu kritických zpráv, které se také dostávají před Evropský soudní dvůr eh, i v souvislosti s trialogy. To znamená, že tady musíme zajistit vyšší míru transparentnosti a já chci vědět, tedy jaká je tedy vaše zodpovědnost, jak se k tomu stavíte vy zcela, zcela to uznávám, to, co jste řekl, protože to je situace, která je prostě frustrující pro všechny, pro nás, pro občany, pro občanky a vlastně trošičku jak si zatemňuje ty úspěchy nebo ty věci, kterých se nám podařilo dosáhnout v rámci Evropské unie. To znamená, že pokud spojíme naše síly. Pokud budeme bojovat proti administra- nadměrné administrativní zátěži, no tak se zvedne ta mlha, která v tuto chvíli sedí na těch informacích, které je třeba dostat k občanům. Je třeba hovořit také jazykem, který je pochopitelný a srozumitelný pro naše občany, tak aby prostě lidé věděli, co děláte, jak to děláte. Prostě čím eh, složitější ty věci jsou, tím méně srozumitelné a proto musíme používat opravdu co nej nejjednodušší jazyk. Naučme se tento jazyk, tak abychom uměli hovořit o tom, co děláme. Myslím si, že se nám tady už podařilo hodně se zlepšit, ale to je přesně to, co naši občané chtějí a vyjádřili to také ve volbách. Děkuji, Dragoš. Takže Rumunsko, prosím. Eh, Děkuji. Paní kandidátko, vy jste kritizovala ten eh, nejistý začátek a problém je, že podle toho modelu už nejsou zástupci těch eh, novějších členských států. A já ve své straně zastupuji soudržnost mezi východem a západem. A kolega to už uvedl. Moje konkrétní otázka jde nad rámec politických zásad a hesel. Jaká konkrétní kroky, jaké konkrétní opatření chcete udělat, abyste podpořila pro rozšíření eurozóny? Pro ty členské státy, které by si to přáli a zatím nejsou v eurozóně, jaké plány máte pro integraci některých států do Schengenu a jak chcete dosáhnout jednotného uplatňování a zajištění demokracie a vlády práva? Děkuji. Máme jasná pravidla, která musí být naplňována a podmínky, které musí být splňovány. A já jsem důraznou zastánkyní rozšíření šengenské zóny a eurozóny. Pokud si to ty státy přejí a pokud prokázali, že splňují příslušné podmínky. To jde podle určitého řádu. A to je samozřejmé je třeba, aby existovala pravidla, která budou dodržována na obou stranách. A chci využít této příležitosti a říci, že jsem také přesvědčena, když se zabýváme střední Evropou a západním Balkánem, že ty dveře by měly být nadále otevřené. A v minulosti jsme byli příliš zdrženliví. V této oblasti máme celou řadu hráčů, kteří chtějí získávat eh, vliv, ať je to Čína, ať je to Saudská Arabie, Turecko. Musíme být plni úcty, ale musíme postupovat ku předu v následujících letech. Děkuji, Kristian Gina z Rumunska. Děkuji. Chci zdůraznit eh, otázku právního státu. Vy jste řekla, že podporujete ověřování zásad právního státu ve všech členských státech. To je důležitá myšlenka a chci vás upozornit na mechanismus pro Rumunsko a Bulharsko. Myslím, že by měl být využit, aby se navrhlo budoucí komisi důrazný mechanismus. A kolega Monastegario vám poslal podrobnou otázku a tady bychom uvítali další detaily. Vy hovoříte o morálním závazku komise, aby se držela usnesení Evropského parlamentu. Evropský parlament odhlasoval usnesení a žádá komisi o zahájení legislativní kroky vůči cizím představitelům kteří se podílejí na porušování lidských práv. Je to takzvané, takzvané magnický, magnického zákona, magnického rozhodnutí. A Obama administrativa to schválila a myslím, že by měl existovat v Evropské unii také magnického zákon, jako ve Spojených státech. Zatím jsme nenašli vaši písemnou otázku. Nemohu se odkázat na tu písemnou otázku, protože před sebou nemám, ale kdybyste byl tak hodný a naznačil, čeho se týká ta písemná otázka, kterou jste evidentně poslal, ale kterou zatím nemáme. Moje otázka je tedy, zda komise zahájí eh, důrazný mechanismus, který bude prověřovat eh, zásady právního státu ve všech členských státech a já bych doporučil zvláštní mechanismus pro Rumunsko a Bulharsko jako precedens. Je to tedy takzvaný ověřovací mechanismus pro ověřování a spolupráci, CVM. A minulý parlament schválil takové usnesení, tedy usnesení, které toto požaduje. A parlament navrhl tuto myšlenku, ale návrhy komise zatím nejsou dostatečně dalekosáhlé. Budeme se tím podrobněji zabývat, ale to, co popisujete, ukazuje, že je opravdu rozumné a na čase rozšířit ten proces, rozšířit diskusy a to téma pozvednout na vyšší úroveň a vést celoevropskou diskusi o detailech, jak nakládat s právním státem. Protože hovoříme o právním státu a to obsahuje celou řadu témat. Různé státy se vyrovnávají s různými problémy a je potřeba se na to zaměřit a skutečně se zaměřit na konkrétní osoby na osoby, které buď dodržují zásady právního státu, nebo je porušují. A ten proces by měl být řízený naprosto transparentní pro všechny a to by měl být náš cíl. Děkuji. Ilhan? Yes, Mr. President, I'm here. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážená paní kandidátko, Děkujeme vám, že jste mezi nás přišla. Je tady samozřejmě otázka západního Balkánu, která je důležitá pro Evropskou unii. Já jsem tedy z Bulharska, hovoří jménem bulharské delegace. My věříme, že Západní Balkán je skutečně součástí eh, zeměpisné Evropy, měly by být součástí EU. A chtěl bych v podstatě od vás eh, jasnější, zřetelnější odpověď na otázky, které se právě týkají západního Balkánu. Nicméně vidíte také že je třeba si uvědomit, že když potom přijde na vyjednávání například se Severní Makedonií, s Albánií, takže velmi často tady přichází třeba určitá podpora z Německa. Jakým způsobem tady v podstatě vidíte nějaké možnosti vytvořit nějakou takovou linii? Vidíte tady určitou budoucnost pro ty země ze západního Balkánu? A druhá otázka se týká víceletého finančního rámce. Jak v podstatě hodláte Eh, uspořádat tedy debaty, které se týkají těchto otázek a uplatňování programu po roce 2020 od samého začátku právě tedy tohoto roku 2020, který bude mít klíčový význam. Já si opravdu nesmírně vážím toho procesu, který probíhá v Severní Makedonii. Je to zcela zřetelný příklad toho, co se dá dokázat, pokud skutečně se politici postaví do čela, vezmou na sebe riziko, pokud najdou spojence eh, pro svoji tedy věc. A pak skutečně se dospěje k úspěchu. Nebylo to nějak jednoduché a myslím si, že se ani nečekalo, že by to třeba takto dobře dopadlo. Myslím si, že je to skutečně zářný příklad toho, co mohou lidé dokázat, pokud mají určitou perspektivu a v tomto případě tedy tu perspektivu připojit se k EU. Proto si myslím, že je to začátek pozitivního procesu. Samozřejmě, že tady jsou určité postupy, určité tedy kroky, které bude třeba splnit. Ale jak už jsem říkala, jsem přesvědčena o tom, že západní Balkán je věc, kterou bychom měli skutečně hodnotit eh, mnohem důkladněji, věnovat tomu větší pozornost, že bychom měli skutečně to zohlednit i právě z hlediska našich hodnot. A myslím si, že je v našem zájmu, abychom měli skutečně velmi těsnou spolupráci a jasný plán pro ty, kdo usilují o možnost s námi intenzivněji spolupracovat. Thank you. More. Ano, děkuji. Prosím, Dánsko. Ano. Pardon, ještě jsem zapomněla na ten víceletý finanční rámec. Já myslím, že to je opravdu velmi důležitá věc dodržet časový plán, protože jinak ten rok 2020 by byl rok, který bychom v podstatě nebyli schopni ničím naplnit. Je to skutečně nesmírně důležité, je ten proces složitý, ale pokud skutečně my všichni jak si budeme schopni se do toho opřít, a to navazuje na to, co říkal můj soused po pravici, že skutečně musíme tedy se do toho opřít a to je i právě můj úkol, aby to do, těch, do toho roku 2020 bylo splněno, protože je to nutné. Ano, děkuji mnohokrát. A teď tady dánský kolega. Já zastupuji dánskou delegaci. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste se mezi nás dostavila. A děkuji vám také za vaše úvodní slovo, které bylo velmi přesvědčivé. Myslím si, že ta otázka té naší budoucí spolupráce je velmi důležitá. Máme tady určitá očekávání, pokud jde o to, jak jste postupovala v radě a má otázka se v podstatě týká budoucího složení komise. Je to v podstatě otázka, které byste se již trošku dotkla. Možná, že jsem neposlouchal úplně pozorně, ale měl jsem pocit, že jste hovořila o tom, že první místo předsedou by byl pan Timmermans. Jakožto dánský liberál a přesvědčený liberál bych byl opravdu rád, kdybyste se zmínila také o paní Vestager. Mm, jakožto místo předsedkyně spolu s panem Timmermansem, protože si myslím, že tady ve skupině jsme lidé, kteří zde mají určité očekávání v tomto ohledu. A já bych chtěla tedy, chtěl tedy, abyste byla případně schopna nám potvrdit, že paní Vestager bude skutečně mít tedy eh, určité odpovědnosti. Ona se zabývala otázkami ekonomickými a myslíme si, že by to mělo být tedy další pro ní téma. Můžete mít jistotu, že bude mít vynikající postavení, protože odvedla vynikající práci. A hned, jak jsem se sešla s panem Junkrem, tak byla druhá, s kterou jsem hovořila. Byl to skvělý rozhovor a máme naprosto stejné představy a já mám velké mínění o tom, čeho dosáhla. Má skvělou pověst a je to úžasná postava pro budoucí Evropskou komisi a můžete mít jistotu, že bude mít eh, velmi výrazné portfolio a rozpočet, má jasné představy a bylo skutečně skvělé ji naslouchat a myslím, že budeme velmi dobře spolupracovat. Thank you. Yes, I think we can... Ano, rozumíme tomu, že pokud eh, paní Ursula von der Leyen zatím nebyla potvrzena, nemůže hovořit o jasném portfoliu. Ale my jsme o tom mluvili. Mám jistotu, že paní von der Leyen dobře pochopila, co očekáváme. Nejen kvůli kompetentnosti Margrethe Vestager, ale také protože je to v zájmu naší dobré spolupráce komise a parlamentu mít tuto vazbu a mít toto zastoupení na samém vrcholu komise v postavě Margrete. A nyní Hilde. Dankjewel, ik zal eh, Nederlands praten. Eh, welkom ook mevrouw de minister hier in onze groep. Děkuji, já budu hovořit nizozemsky. Vítám vás, paní ministrině, na naší frakci. Uh, vy jste už eh, říkala, že, se, že umíte čelit silným eh, větrům, ale ano, tady to bude občas opravdu složité, protože eh, budeme také samozřejmě vypracovávat velmi složitou legislativu a jak jistě vy víte, tak nám jde o obnovu Evropy a proto, proto chci zmínit pár bodů, které zde možná ještě nezazněly. Obrana, ano, tak k tomu jste se už poměrně jasně vyjádřila, ale co se týče eh, komise a vy jako budoucí eh, předsedkyně komise, jak vnímáte otázku společné evropské armády? K tomu jste ještě nic neřekla. A co ještě k migraci? Protože to je téma, které opravdu hýbe všemi našimi občany. To znamená, jak vnímáte toto a co například společná ochrana hranic a celní ochrana. Jak budete bojovat s přivaděči? Jak budete eh, bojovat s těmi, kteří obchodují s lidmi? To jsou věci, které jsou pro mě velmi důležité. A potom samozřejmě ještě naše vztahy s Ruskou federací, protože my jsme o tom hovořili mnohokrát, dokonce jsme uspořádali i seminář eh, k tomuto tématu. Protože v tuto chvíli vztahy mezi EU a Ruskou federací jsou srovnatelné se situací za studené války. Takže co k tomu můžete říci? Protože Ruská federace je samozřejmě velkým sousedem, proto ty naše vztahy jsou zcela stěžení. Co k tomu řeknete? Vy jste také velmi hezky, jasně řekla, že chcete rovnoprávnost v komisi, ale jak eh, si to vlastně představujete? Jak chcete v podstatě členské státy přimět nebo donutit k tomu, aby předložili dva kandidáty, muže a ženu? Takže na to budu potřebovat rozhodně více než jednu minutu, opravdu, protože to jsou opravdu velmi důležitá témata, to znamená, nepochybně budu hovořit trošičku déle. Já preferuji nebo radši hovořím o ar- armádě Evropanů a ne evropské armádě. Vy jste přece z Nizozemska, takže například eh, nizozemsko-německá spolupráce a ta naše společná entita, to znamená, že my jsme integrováni do té uh, aktivity takovým způsobem, že v podstatě například část našeho námořnictva je součástí vašeho námořnictva, část vaší armády je součástí naší armády, ale samozřejmě eh, jsme všichni jednotlivci, intenzivně spolupracujeme v různých oblastech, například jsme naprosto propojili naše komunikační systémy, ale samozřejmě eh, víme o sobě, kdo jsme. My víme, že my jsme Němci, vy jste Nizozemci a takovýmto způsobem by měla fungovat i společná armáda Evropanů. Samozřejmě je velmi důležité, aby zodpovědnost zůstala u národních parlamentů, protože ve chvíli, kdy my budeme vysílat naše ženy a muže na ty nebezpečné mise, tak budeme potřebovat v podstatě lidi, kteří ve volebních okrscích na národní, místní, lokální úrovni budou schopni vysvětlit, proč tak činíme. To znamená, proč jsme tak učinili, za jaké příčiny, z jakých důvodů. To znamená, tady potřebujete zcela zásadní podporu národních národních parlamentů. Co se týče migrace, Tady k tomu musíme zastávat opravdu velmi komplexní přístup. Ma, hovoříme o zemích původu a Evropské unie nebo Evropské unie a zemích původu. Já a začnu s Evropskou unii. Ano, budeme potřebovat, musíme společně vypracovat definici toho, co je azyl, kdo je způsobilý pro to, aby mu byl udělen azyl, co to znamená nelegální migrace a co to znamená nelegální migrace. To budeme si muset zcela jasně definovat jenom a tady potřebujeme zcela jasné definice. Poté potřebujeme také systém, který nám umožní, aby v rámci Schengenu byly hranice otevřené, to znamená, že ty vnější hranice budou muset být bezpečně chráněny. Na to potřebujeme Frontex. Myslím si, že 10 tisíc lidí ve Frontexu pro rok 2027 tak to jsou příliš jaksi dlouhodobé plány nebo plány do příliš daleké budoucnosti. Já si myslím, že my musíme jednat eh, opravdu okamžitě. Ve chvíli, kdy se podíváme v podstatě na tu současnou situaci, tak prostě potřebujeme navýšit personál dříve. Eh, jaký tedy tady budeme eh, muset splnit úkol? Samozřejmě potřebujeme vědět, kdo od nás odchází a kdo k nám přichází. Musíme opravdu bojovat proti tomuto organizovanému zločinu převaděčů a obchodníků s lidmi. To je je prostě zcela zásadní úkol. To je prostě jeden ze stěžejních bodů, který musí být nějakým způsobem vyřešen, pokud proti této katastrofě chceme něco udělat. Je to opravdu obrovský úkol, ale musíme investovat, investovat do zemí původu těch lidí, kteří k nám přichází. To prostě musíme. Musíme investovat do dobré zprávy a řízení, musíme investovat do jejich eh, hospodářského rozvoje, jde o veřejné a soukromé investice musíme opravdu posilovat stabilitu, protože lidé se budou cítit bezpečně pouze pokud budou mít práci, pokud budou mít práci, budou se cítit bezpečně a samozřejmě lidé nebudou chtít odcházet ze své země, pokud budou vědět, že jejich děti v ní mohou vyrůstat v bezpečí. Eh, více eh, k tomu v tuto chvíli nemohu příliš eh, říct, protože my samozřejmě potřebujeme ten holistický pohled na tu migraci, to znamená, že já si vždycky mohu vybrat pouze jeden z mnoha aspektů, ale v každém případě k tomu musíme začít přistupovat jinak a my rozhodně chceme. Samozřejmě máme nový parlament, budeme mít novou komisi a to si myslím, že je skvělá příležitost pro to, jak ten náš přístup k otázkám migrace změnit. Děkuji. Ještě Rusko, Rusko, pardon, ještě jsem zapomněla a na Rusko, omlouvám se, Ruská federace. Ruská federace je naším sousedem a bude naším sousedem. Kreml. Kreml prostě neodpouští slabost a z toho důvodu z pozice síly, kterou jsme v posledních letech vybudovali, já si myslím, že musíme být vždy schopni stát se součástí dialogu. Samozřejmě za předpokladu, že budou dodržovány zcela jasné principy vycházející z veřejného mezinárodního práva a z respektování e, mezinárodního práva. To znamená, anexe Krymu byla například poprvé, kdy od druhé světové války došlo k tomu, že byly násilným vojenským způsobem změněny hranice. To znamená, anexe Krymu je porušení mezinárodního práva veřejného a to je věc, kterou ve chvíli, kdy chceme respektovat také my sami, to znamená, že z pozice síly samozřejmě musíme prokázat, že máme vůli k dialogu, vždy je lepší hovořit než něco jiného, ale to je v každém případě ten postoj, který já chci zastávat a budeme zastávat. Helvek. Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát. Já jsem také chodil do evropských škol. Možná jsem hrál fotbal někde tam, kde byste si hrála. V každém případě velmi rád slyším ty otázky a odpovědi týkající se životního prostředí, aby to skutečně bylo něco důkladného, něco ambiciozního, protože vzhledem k té kampani, paní, skutečně ty otázky životního prostředí se dostaly úplně na čelo, že je to opravdu něco velmi potřebného. Já bych se vás chtěl zeptat, jak zajistíte, že se budou prosazovat Eh, ty povinnosti, které členské státy na sebe musí vzít, protože v podstatě řešit samozřejmě ty akční plány, jakým způsobem zajistíte, že členské státy skutečně budou provádět, uvádět v život to, co eh, jak si podepsali, k čemu se zavázali, čili to je opravdu velmi důležitá odpověď z vaší strany. A potom pokud je o ty obchodní otázky, to je samozřejmě klasická liberální věc, jak v podstatě půjde tedy o to, aby právě ti partneři, se kterými uzavíráme dohody, plnili své závazky. A pak je tady ještě jedna věc, protože jsem v podstatě ze stejné strany jako paní Vestager. Já to chápu tak, že v podstatě ta dohoda v radě byla, že v podstatě by tady měly být jaksi v rovné pozici ti dva místopředsedové. A teď mám pocit, že slyším něco trošičku jiného. Můžete to prosím pro nás vysvětlit, jestli tomu dobře rozumím, abychom to chápali všichni stejně? Ano, tady je sdělení rady, které je velmi zřetelné. Já jakožto tedy případně zvolená předsedkyně budu zastávat takovou pozici, aby tady skutečně tedy to portfolio mělo velmi jasný rámec a já si opravdu nesmírně vážím paní Vestaglerové, to jsem říkala, je to člověk nesmírného významu, a bude mít určitě zcela zásadní postavení, ale já samozřejmě se musím držet toho sdělení rady. To je skutečně koncensus, který byl tedy přijat, kterého bylo dosaženo a já jsem tím vázána. Pokud jde o tu otázku, jak zajistit nebo jakým způsobem budeme zajišťovat, že v členských státech se budou dodržovat pravidla nebo cíle týkající se klimatu a že skutečně jich bude dosaženo. Tady máme rámcovou legislativu, ale myslím, že je třeba eh, tady hovořit ještě o druhém hledisku. Já skutečně velmi jak si lpím na tom, aby věci byly podloženy důkazy. A rada, rada tedy vědeckých pracovníků která je schopna stanovit měření, jakým způsobem tedy věci pokračují, jakého pokroku je dosaženo, zda jsou úspěšné či nikoli. A monitorovat ten postup, ten pokrok, protože jinak, jakmile napíšeme nějaká procenta na papír, pak je to jenom iluze, pokud nejsme schopni dále sledovat, přímo monitorovat a skutečně na základě důkazů a průkazných čísel ukázat, jak se s nimi pracuje v rámci členských států, v rámci Unie. A myslím si, mít skutečně tedy takovou tu vědeckou radu, to by mohlo být právě velmi důležité. Mohli by schromažďovat údaje, mohli by nás informovat o pokroku a tím pádem bychom byli poctiví sami k sobě. Ano, děkuji mnohokrát. Andrus. Ne, pardon, tak Andrus se nehlásil. Elsi, nebo případně Andrus chce se vyjádřit? dnešní struktura Evropské komise je v podstatě založena na určitých takových velkých tematických okruzích. Jakým způsobem chcete uspořádat novou komisi? Budete pokračovat v podstatě s těmito politickými klastry nebo máte případně nějaké nové nápady, jak to zorganizovat? Ještě jednou bych chtěla říci, že se pokusím sestavit tu skládačku dohromady po volbách, protože Zatím jsem se skutečně soustředila na politické tedy e, aspekty, vyslechnout vás, pracovat s vámi. Já skutečně velmi tedy lpím na e, většině a poté, když tedy skutečně budu v pozici, abych mohla mít tyto věci jasné, potom začnu právě ty věci skládat dohromady, pokud jde o tu strukturu komise a kdo podstatě bude zasedat v jakém tedy tematickém portfoliu. Čili v podstatě mám tady určité výjimky a pak tady mám samozřejmě taky těch 50% žen. To bych velmi ráda v komisi prosadila. Ale ten zbytek se samozřejmě musí rozhodnout až v pozdější fázi. Ano, děkuji mnohokrát. Elsie? Ano, děkuji. Já jsem z Finska jak víte, my jsme malá země, malý členský stát a já bych chtěla vědět, jaké je vaše stanovisko, jakým způsobem vidíte, vnímáte úlohu malých členských států jak budete chtít zajistit, že skutečně se budeme moci rozvíjet stejným způsobem jako ti větší. A další otázka je ta, že v mnoha členských státech, ale i zde v Bruselu vidíme určité politické extrémy, které se dostávají do popředí. A já bych chtěla slyšet, jakým způsobem v podstatě chcete tedy bránit interní polarizaci EU. A proto bych se vás chtěla zeptat, zda jste proto, aby se tedy tyto skupiny jaksi mohli podílet na rozvoji EU, anebo byste spíše je chtěla izolovat? Ve, během finského předsednictví ehm, my máme velká očekávání týkající se zachovávání právního státu a v podstatě, která tedy z těchto cest je pro vás opravdu tou příznivější? A sentence I didn't get. Která cesta je moudřejší a lepší podle vašeho názoru? Co bude moudřejší? A buď izolovat, potřebujeme malé, potřebujeme malé členské státy. A proto každý členský stát i v radě má Jeden hlas, to je důležité. A když se podíváte na mou minulost, tak vidíte, že jsem odvedla mnoho práce s našimi přáteli, eh, s členskými státy, které jsou různé velikosti. A to je skutečně výrazem duše Evropské unie. Když se podíváte na mou zemi, takže my jsme takovou miniaturou oproti celému celé země kouly. Ale jako Evropané máme 500 milionů lidí, obrovské HDP, obrovskou politickou moc. Takže když toto víme, tak víme, že je to skvělé, protože můžeme věci posouvat ku předu, ale také nám to dává obrovskou odpovědnost. A proto si myslím, že Evropská unie je skutečně zářným příkladem multilateralismu, protože schopnost si vzájemně naslouchat, vzájemně se respektovat a potom mít ku předu se správným řešením. To je prostě evropský model. Někdy to nejde tak rychle, jak bychom si přáli, někdy je to frustrující, protože o tom ovšem hodně mluvíme, ale je třeba, to je prostě demokracie, vzájemně se respektovat a postupovat ku předu. Druhá část vaší otázky, ano, mám úctu k voleným představitelům parlamentu. To je výraz úcty k voličům, ale vaše názory se mohou brutálně lišit. A potom se pouštíme do diskuse a volíme argumenty, abychom zdůraznili naše rozdíly a rozdílnost našich postavení. A abychom byli schopni se rozlišovat. A v parlamentu, v radě, v komisi máme skvělý úkol. Není jednoduchý, ale já chci jít touto cestou spolu s vámi. A myslím, že to je završení politické práce, které je možné, kterého možné docílit. A proto se cítím vyzvána spolu s vámi, abychom přesvědčovali lidi v Evropě, že ta lepší cesta je společná cesta s otevřenou myslí a se schopností stanovit, určovat normy. A Evropa by se měla držet hodnot, které vyznává. To je Evropa, za kterou se chci zasadit. Katalín, Maďarsko. Děkuji. Paní ministrině van der Leyen, má země, má země je předmětem demokratického ústupu v posledních letech. Jsme svědky toho, že orbanova vláda obtěžuje a vystavuje útlaku nevládní organizace a využívá, využívá prostředky Evropské unie, aby obohacovala oligarchy a jejich rodinné příslušníky. A se, se, Evropská komise snaží tomu zabránit, ale zatím na to reagují pouze krásná slova. Středoevropská univerzita zahájí nový semestr ve Vídni protože byla vyhnána z evropské země. Minulý týden Maďarská akademie věd byla vlastně rozložena. Je to další útok na akademické prostředí. Evropská lidová strana stále vytváří nové nepřekročitelné meze a Viktor Orbán všechny tyto meze systematicky překračuje. Proto maďarští občané jsou si nejistí, co mohou od vašeho předsednictví očekávat? Jak je možné upokojit, ubezpečit tyto občany, že vaše komise se zasadí o jejich práva a hodnoty? A jaké konkrétní nástroje chcete využít, abyste zlepšila efektivitu komise při ochraně právního státu a jak budete konkrétně řešit ty problémy, které jsem zmínila. Jak budete řešit útok na, univer- na svobodu univerzit, jak budete řešit systematické porušování právního státu, pokud se stanete předsedkyní komise. Der Applaus zeigt den hohen ano, myslím si, že ten aplaus zcela jasně ukazuje, jak moc si vážíme a ctíme vaší práci a také vlastně tu sílu a vášení, s níž eh, chráníte hodnoty Evropské unie. To jsou hodnoty svobodného slova, svobodných médií, eh, svobodného výzkumu. Eh, to je to, za co rozhodně musíme vší silu bojovat. Já jsem zcela přesvědčena že Evropská unie má nástroje prostřednictvím níž tyto hodnoty prosazovat může. Právě proto i ta debata byla v posledních letech tak intenzivní. Díky tomu se, myslím, nám podařilo i vylepšit mnoho z těchto nástrojů a musíme je samozřejmě také ještě lépe využívat a to vší silou. Musíme být schopni opravdu zcela jasně poukázat na nedostatky a musíme také samozřejmě dát větší sílu Evropskému soudnímu dvoru, protože Evropský soudní dvůr jako instituce musí být všemi ctěna. To znamená, rozsudky Evropského soudního dvora musí být respektovány a respekt vůči těmto rozsudkům také ukazuje, že ten, ta úcta úcta prostě tady je. Samozřejmě máme tady tu povinnost držet se těchto pravidel a povin, máme tu povinnost se těmito rusitky řídit, to v každém případě. Děkuji Ulrike. Německo paní van der Leyen. Děkuji, děkuji. Děkuji vám, já vám přeji mnoho štěstí při vaší volbě a také si myslím, že vaše funkce je velmi dobrou funkcí i pro nás, eh, pro ženy, ale naliju trošičku eh, vína do vody. Celý tento proces začal s modelem špicen kandidáta, to znamená, že tady velké strany eh, představily své kandidáty, našli konsenzus v radě a já jsem v podstatě vycházela z toho, že mi bylo řečeno, že budu podporovat toho nejlepšího kandidáta. A teď já dostávám spoustu e-mailů od lidí, kteří mají pocit, že vlastně byli podvedeni, že vlastně udělali všechno pro to, aby ty špicen kandidáty podporovali podpořili a teď vám bohužel mohu, musím v tuto chvíli říci, že já si vás jako ženy velmi vážím, ale bohužel vás nebudu moci podpořit, protože jde tady o důvěryhodnost, jde o transparentnost a ve chvíli, kdy vy prostě jste politikem malé strany, tak prostě musím být důvěryhodná. To znamená, že já vás podpořit nemohu, ale doufám, že naše spolupráce v možném případě tedy bude dobrá. Děkuji, děkuji, děkuji vám za tento milý dualismus rozhodně budeme dobře spolupracovat a to také půjde tou cestou dobré tradice Evropského parlamentu. Musíme mít respekt, musíme respektovat a to znamená také respektovat jiné názory, jiná mínění a myslím si, že je v našem společném zájmu, abychom vždy hledali a nacházeli sílu pro podporu Evropské unie. To znamená, děkuji děkuji za podporu a udělám vše pro to, abych také ustála volbu v Evropském parlamentu a získala většinu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Lucembursko. No, děkuji mnohokrát. Už deset let si kladu otázku, proč při velkých mezinárodních jednáních naše členské státy vždy nebo téměř vždy si dokážou nějak poradit, aby se rozhodli o formátu, ve kterém v podstatě nebude příliš mnoho místa pro vysokého představitele. Myslíte si, že by se v podstatě s touto praxí nemělo teď skoncovat? aby skutečně, jak si tady Evropa měla mnohem vyšší institucionální úroveň, protože nás opravdu zlobí, do jaké míry skutečně naši nejvyšší představitelé členských států neberou v podstatě v potaz toho vysokého představitele či představitelku pro zahraniční věci. Ano, samozřejmě. Jakožto člen si rady si uvědomuji, jak je nesmírně důležité eh, toto postavení vysokého představitele či představitelky a Máme tady jednomyslné hlasování v radě, to je důležité zdůraznit a myslím si, že je třeba v podstatě uvědomovat si, jak bychom mohli pracovat v té radě pro zahraniční věci, aby se spíše přešlo na ten mechanismus většinového hlasování. V podstatě Samozřejmě to není nijak jednoduché toho dosáhnout, získat proto souhlas, ale v okamžiku, kdy přijdou právě krize, a těch krizí probíhá kolem nás řada, pokud budeme hovořit silným, jasným hlasem jako Evropa, pak ten hlas bude slyšet. A myslím si, že to je skutečně velmi důležité, že si právě musíme uvědomit, že je důležité, abychom to měli k dispozici, protože v podstatě, když to budeme dělat opravdu jaksi takto rozmělněně, tak nakonec, až pak přijde ta velká krize, tak nebudeme schopni vůbec na ní reagovat. Čili ten vysoký představitel nebo vysoká představitelka je někdo, komu je třeba opravdu naslouchat, ale proto potřebujeme ten většinový způsob hlasování. Thank you. Sophie. Děkuji, Sophie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, van der Leinen, za to, že jste zde. Já jsem vás slyšela mluvit o právním státě ale nebylo to úplně konkrétní a přesné v odpovědích na otázku maďarské kolegyně. A je pozorné, že polská a maďarská vláda přivítali vaše jmenování, byli proti panu Timmermansovi údajně, protože jednal proti jejich porušování právního státu. Bylo to nespravedlivé, protože pan Timmermans byl velmi zdrženlivý a nesmělý ve, své, ve svých krocích. Mám několik konkrétních otázek. První otázka. Budete ano nebo ne? Tvrdší než eh, minulá komise při jednání ve smyslu kroku proti porušování lidských práv a demokracie. Vy jste změnil rozhodnutí soudu. Upřímně za to, já uznávám soudy, ale přesouvání těžkého politického rozhodování na soudy není projev politické odpovědnosti. Převezmete politickou odpovědnost sama. Za třetí, naznačila jste, že mechanismus pro právní státy se týká všech členských států a je to tak, že Evropský parlament velkou většinou před dvěma lety schválil návrh pro takzvaný pakt DRF, pakt pro demokracii, právní stát a svobodu a budete naplňovat tento pakt a předložíte příslušné legislativní návrhy. A poslední věc, vrátím se k otázce eh, o místopředsedech komise. Je odpovědností komise rozhodnout o interní organizace. A když řeknete, že vy přijímáte dohodu v radě, tak porušujete smlouvy, protože komise má být nezávislá a nemá přijímat pokyny od členských států. Jsem byla jmenována 28 předsedy vlád a prezenty a obtížné v tom je, že německá kancléřka nemohla hlasovat pro mě kvůli interním problémům, ale já jsem zavázána 28 nejvyšším představitelům Evropy a očekám potvrzení Evropského parlamentu. K vaší první otázce ano, ne. Otázk, odpověď je ano. Na vaši druhou otázku na vaši druhou otázku odpověď také ano. A na vaši třetí otázku budu připravena a nezlobte se, já neznám podrobnosti, co se týká té zkratky, o které jste hovořila, ale jsem naprosto otevřená a připravená to řešit ale myslím, že je to věc kontroly a osobního pohledu, než se k tomu zavážu. A než to prošlo parlamentem, tak skutečně věřím, že to je ta správná cesta. Děkuji. Frederik.